o rozhodnutích přijatých koordinátory. Koordinátoři dnes se rozhodli o následujícím. Za prvé jmenovat pana Krysogonose zpravodajem pro stanovisko ekonu týkající se um, dohledu nad investičními firmami a jako zpravodaje pro výbor EMPL týkající se transparentních pracovních podmínek v EU. Secondly, uh, the coordinators decided za druhé, koordinátoři rozhodli nepodávat stanovisko týkající se toho, co Jury dostalo. Za třetí, koordinátoři rozhodli netázat se, ne, ne, nežádat právní servis, aby reagoval na otázky EFD zelených týkajících se glyfozátu a proto nepodnikat nic v této záležitosti. Za čtvrté, pro zlepšení návrhu pro program výzkumu 2018 a také pro review programu 2017. Za páté pozvat komisi, aby představila IP balíček pro nelegislativní opatření na jednu z příštích schůzí výboru Jury. Za šesté scholuje se návrh eh, konferenci předsedů která navrhuje mm, e, e, pro rok 2019 schválit pracovní program Evropského účetního dvora, vypracovat specifickou zprávu o trvalé udržitelnosti, aby e, v souladu tedy s usnesením parlamentu z 9. června 2016 týkající se tohoto tématu. Bod 7. Možnost nastolení eh, eh, otázky k ústnímu zodpovězení v rámci výboru, otázka na komisi týkající se rozšíření působnosti eh, nařízení o registrovaném partnerství a to by mělo být projednáno na dalším zasedání našeho výboru k rozhodnutí. Za osmé otázka k ústnímu zodpovězení radě a komisi týkající se country by country reportingu zveřejněných týkající se e, zdaňování právnických osob a jak se na tom dohodli e, předsedové e, Econo a Jury. A koordinátoři se také domluvili na navrženém programu slyšení týkající se State of Play eh, společných žalob a toto slyšení se bude konat v květnu. Toliko k rozhodnutím tedy koordinátorů a budeme pokračovat body 17 a 18. To je mm, posuzování nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí Evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky. Pokud to chápu, není tady zpravodaj, či nemáme zpravodaje. Zpravodajka tu není well, this is the second. To, to where? Okay, and then we have Mrs. Hautala, so we can say Mrs. So this is the not oh, oh, oh, Where's, oh, that's 19. Yeah. Okay, Mrs. Hautala. Uh, tak paní Hautala právě včas dorazila, protože postrádáme jiné zpravodaje. Takže radši teď projednáme bod číslo 19, což je uvaha o návrhu stanoviska týkající se svobody a plurality sdělovacích prostředků v Evropské unii. Takže, paní Hautalo, hned vám dávám slov, slovo. Dejte mi prosím pěkně aspoň minutu. Dobře, tak ano. Hovoříme o stanovisku týkající se svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU. To je samozřejmě evidentně něco, co se objevuje pravidelně, čas od času, eh, po několika letech na politické agendě našich institucí, na pořadu jednání našich institucí a sice z dobrého důvodu, protože svoboda a pluralita sdělovacích prostředků není automatická a my víme, že eh, v některých členských státech s tím jsou problémy související s nedostatkem implementace pravidel eh, týkající se eh, hospodářské soutěže a zneužívání dominantního postavení v rámci vlastnění sdělovacích prostředků. Jeden z prvních bodů je eh, oslovit právě zneužívání dominantní pozice. Za druhé, a to už, eh, o tom už se hovořilo v bývalém stanovisku, že určitá administrativně politická opatření, která se používají v některých členských státech, aby se kontrolovaly sdělovací prostředky, ať už přímo či nepřímo, této souvislosti bychom měli zdůrazňovat zásadu vydavatelské nezávislosti na vládě a na komerčních zájmech. A měli bychom zvýšit eh, také význam tohoto přivedení volební kampaně, která musí být vyrovnaná. Potom jsem do toho stanoviska zapracovala návrh dezinformací. Defamation. Eh, víte, že Rada Evropy vydala řadu doporučení, že difamace eh, by neměla spadat do trestního stíhání, ale měla by být pojednávána v rámci občanského práva. Hanobení tedy. A pomluvy. Je třeba zabezpečit, zajistit, že ta záležitost je dekriminalizovaná a že to spadá do oblasti občanského práva eh, v souladu se standardy, s mezinárodními standardy. Čtvrtým aspektem je něco, co bere Evropský parlament si velice k srdci a to je význam oznamovatelů jako základní zdroj nebo významný zdroj pro získávání informací ze strany médií. A proto je třeba vytvořit eh, opatření pro ochranu oznamovatelů právě pro zabezpečení svobody a plurality sdělovacích prostředků a pa v souladu se svobodou projevu. Za páté, boj proti fake news. Eh, dezinformacemi, které jsou šířeny po internetu ale to by, mělo, ne, to by nemělo vyústit v omezování internetu, ale navrhuji, abychom, navrhuji tedy, aby se tím zaobírali jednotlivé členské státy v rámci svých příslušných gremí a že bychom měli vytvořit, máme tady pracovní skupinu Task Force v ESVu, eh, tedy v Evropské službě pro vnější činnost, SOVČ, pardon, jak my všichni víme, pane předsedo, návrhy stanovisek jsou velice omezené, co se týče kvantity textu. A samozřejmě kolegové i já jako zpravodajka, podle toho, jak je zvykem, si budeme přát jistě ještě něco dodávat či pozměňovat toto stanovisko. No každopádně eh, za to je příslušný výbor pro Výbor Libe. Děkuji, pan Rode. Yes, thank you very much, Chairman, and thank you to... Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, paní Heltalo, za vaši práci. Já podporuji úmysl paní Hautaly, nicméně bych eh, eh, rád, kdybyste si představili následující. Vážení redaktoři, Eh, syrské televize a rádia a ruské eh, televize. Eh, jmenuji se Jensen, jsem šéfem bezpečnosti ve švédské vládě a náš premiér chce právě poslat 600, 600 ponorek do E, e, Černého moře a další e, zbraně. A víte, že polovina vlády je, jsou pedofilové a paní Hautela, členka finské vlády, je špionkou, která už zabila dva agenty v Bruselu. E, jistě, vy se, vy se smějete, samozřejmě, že se jedná o takzvané falešné zprávy, fake news, slovo od slova e, vymyšlené, ale pokud bych byl šéfem bezpečnosti e, v úřadu vlády švédské vlády, tak pokud bych napsal takovéto věci médiím, které nejsou přátelsky orientované, měl bych pak být úplně volný, ne nebylo by vlastně možné mě ani e, vlastně pohnat před soud. Já bych vlastně mohl žádat i o ochranu, protože tady vlastně vládne e, e, právní stát. Jak se v tomhletom prostředí cítíte? Já vím, že to zní bláznivě, kdo by někdy něco takového dělal, ale pravdou je, že člověk nikdy neví a lidé nejsou, a věci nejsou černobílé. Já pracuji v médiích od roku 94 a věřte mi, že jsou lidé, kteří vám jsou schopni říct naprosto cokoliv, aby ostatní očernili. Takže já se vás ptám, zdali můžeme tady eh, eh, dávat nějaký politický tlak na některé evropská média, zdali bychom to mohli dělat mnohem víc na hlas, aniž bychom to směšovali s ochranou informátorů a žádali členské státy o odstranění právních eh, norem, které v podstatě jsou ochranou proti strašlivým obviněním, která nemohou být eh, vyvrácena ani eh, jim nemůže být zaprá, eh, zabráněno. Jistě otázky kolem pomluv a také Eh, informátorů, tak by tady musely být změny v bodu 3 a 4, pokud by to další frakce měly podpořit. Chtěl bych, aby bylo jasně rozlišeno mezi eh, obviněními a obhajobou. Nemělo by eh, být dekriminalizováno obvinování paní Hautaly, že je špatná špionkou a musím říct, že zelení nikdy neváhají e, vlastně e, e, lidé, lidi zprava trestat a odsuzovat, když jsou proti nim zaměřeni. Je třeba si uvědomit, že tady mohou být klíčové zdroje, ale zároveň tady to může být pravým opakem. Takže já budu pracovat na některých pozměňovacích návrzích v této věci, ale samozřejmě e, podporuji e, úmysl paní Hautaly ve svém stanovisku, ale jenom říkám, že bychom to měli trošičku vyvážit. Děkuji, pane Rody. E, někdo nepochybně vyjme ty věty, které jste řekl o paní Hautalé a takové weby jako Areonet či Sputnik nepochybně začnou pulzovat a e, sdělovat tyto závažné informace široké veřejnosti. Prosím, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla e, poděkovat paní e, kolegyni za excelentní, i když samozřejmě také velmi nutný návrh stanoviska. Je to chytrá, je to chytrá věc snažit se zjistit, kam víc napnout možnost při, vyšší přidané hodnoty eh, ke zprávě Libe. Eh, informátoři, to jsme sledovali velice obšírně. Je tady zpráva paní Rozie, ta je excelentní a myslím, že ji e, podpořila řada politických frakcí a pak je tady návrh směrnice, kterou předložili zelení e, ohledně toho, jak řešit ochranu e, informátorů. My jsme samozřejmě i řešili problémy, o kterých hovořil pan Rode. Ochrana informátorů neznamená, že můžete tady někoho falešně obvinovat. My jsme hovořili o tom, že informátoři možná někdy E, rozšiřují informace, které nejsou pravdivé, ale oni mají pádný důvod věřit, že tomu tak je. Takže tady prostě není tak, že by ty, ta prohlášení, která jste vy uvedl, byla chráněna e, normami e, k, ohledně informátorům. Myslím si, že to, co tady pak bylo následně navrženo ohledně odkazu na to stanovisko, je velmi, velmi dobrým nápadem. Ten text, jak jsem řekla, je velmi stručný, ale jsem pro. Možná pokud bych mohl mohla si něco přát, tak vzhledem k tomu, že jsme také pravomocní v otázkách dobré zprávy, tak eh, možná bychom se mohli zabývat tím, jak eh, zákon o právu k informacím eh, byl novináři využíván a je novináři využíván. V posledních měsících jsem svědkem toho, že když se jedná o nařízení 1041, eh, tak někdy novináři Eh, dostává odpovědi, které podle mého názoru nejsou v souladu s tím, co toto nařízení obsahuje a svoboda informací byla odmítnuta, velmi obtížné je to někdy, aby se s tím novináři nějak poradili, oni nemají nutně finanční prostředky, aby mohli věc předat soudu, aby ty informace opravdu dostali, tak my jako parlament máme za povinnost připomínat nejen komisi, ale i všem dalším institucím, institucím, jaké jsou jejich povinnosti vzhledem k tomuto nařízení. Možná, že bychom také měli sledovat, zdali toto nařízení by nestálo o nějaké změny, o nějaké nové otevření, e, zlepšení. Fake news, falešné zprávy je teď velice moderní termín, ale není to úplně nový fenomén a je, myslím, užitečné se tím zabývat, nicméně by to nemělo být hlavní téma či jediné téma, se kterým se budeme zabývat v našem stanovisku, protože je tady celá řada dalších oblastí, oblastí, ve kterých my s našimi pravomoce, jako například ochrana informátorů a infor, eh, eh, svoboda informací, můžeme výrazně přispět k tomu, co se dělá ve výboru LIBE. Thank you very much, Mr. Zvěvka. Děkuji mnohokrát, pan Zvěvka. Děkuji vám, pane předsedo. To je jistě téma, které je nesmírně mm, široké a velice zajímavé. Dalo by se o to napsat eh, velice obšírná zpráva, nejenom v rámci stanoviska, ale jsem rád, že paní Hautala se zmínila o určitých věcech. Eh, k ochraně oznamovatelů bych rád připomněl komisi a dalším institucím, že třeba poskytovat informace, ale to není nejdůležitější. Co je nejdůležitější v souvislosti se svobodou a pluralitou, jsou, svoboda sam, pardon, jsou média samotná. Dnes se utočí na média, že eh, vykazují špatnou kvalitu, ale to je skandální z jednoho pouhého důvodu. Neustále hovoříme o tom, co by měli dostávat, ale nikdy nehovoříme o tom, že jednou z nejdůležitějších zásad vzdělovacích prostředků byl zapomenut a to je odpovědnost za poskytované informace. Když se vrátíme k zásadám etického kodu novinářů, tak by šlo vyřešit záležitosti daleko snadněji. Neříkám rychleji, neříkám, že by to byl dokonalý svět, to rozhodně ne, ale zcela jistě by věci byly daleko jednodušší. Na jedné straně bych souhlasil se všemi připomínkami, které zde zazněly, co se týče financování Eh, koncentraci médií, poskytování možností pro operování na veřejném a soukromém trhu. Eh, zažíváme tady zásahy lokální, regionální i státní úrovně v určitých zemích do tohoto spravodajství, ale musíme říct, že to nelze definovat Nelze to vytesat do kamene. Je třeba zmínit tady slovo odpovědnost. Domnívám se, že odpovědnost je tady klíčovou koncepcí. Je nesmírně snadné zničit něco dobrého, co vznikalo celé roky, Eh, jednou špatnou publikací nebo jednou lží, která byla zveřejněna. Než je to nějakým způsobem přeskoumáno soudem, tak už nikdo neví, o čem to vlastně bylo. Ale přitom to může zničit celé rodiny i přátelé. Ale každopádně to způsobí škodu do určité míry. A proto se domnívám, že ruku v ruce se těmito významnými záležitostmi Samozřejmě stanovisko se bude vyvíjet na základě pozměňovacích návrhů. Já bych rád přidal něco, co tam zdůrazní tu odpovědnost. Samozřejmě můžeme diskutovat. A pomluvy či špinavosti házené na někoho jsou problémem, ale je to také záležitost té odpovědnosti bylo vždycky základní zásadou, že každá informace musela být potvrzena ze dvou zdrojů, než jste ji zveřejnil, ale bohužel tak už to dnes vůbec nevypadá a fake news jsou prostě fabrikovárny a to všechno se děje kolem nás v médiích. Je to tedy daleko komplikovanější než pouze ochrana oznamovatelů. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Zamit. Děkuji. Já si myslím, že když hovoříme o sdělovacích prostředcích a svobodě sdělovacích prostředků, hovoříme o všech hodnotách, eh, které jsou vlastní Evropanům. Mediální svoboda vždycky souvisí s naší identitou, se svobodou projevu. A samozřejmě si velice vážím těch připomínek, které tady zazněly týkající se odpovědnosti novinářů, kontroly zdrojů ověřování informací, ale musíme, domnívám se, o tom hovořit právě v kontextu ochrany eh, oznamovatelů, protože oznamovatele jsou zásadním zdrojem informací. Když se podívám na zdroje novinářů, jak si obecně eh, a Evropský soud pro lidská práva se k tomu vyslovil při různých příležitostech okamžik, kdy zdroj informací přestane existovat nebo je umlčen, protože na Maltě máme to zavraždění novinářky, to je extrémní případ omlčování novináře. Ale prostě, když se novinářům brání ve vykonávání jejich práce, nebo když oznamovatele nedostanou ochranu potřebnou, eh, tak eh, to má takový efekt nejenom proto, že novinář není chráněn, ale že taky oznamovatel není chráněn, ale také proto, že Společnost ztrácí tu úroveň informací, které může získat prostřednictvím investigativních novinářů a oznamovatelů. Čili tady bychom měli pozměňovací návrh podat, kde budeme trvat na rovné ochraně. Proč to zmiňuji? Na Maltě oznamovatel, který by objevil nějaké záležitosti, které jsou pro blaho vlády, Eh, tak eh, prostě super zbohatne. Zatímco oznamovatel, který oznámí něco o ženě předsedy vlády jako Maria Efimová, je, ocne se v situaci, kdy musí eh, tak zmizet ze země. A teď poslanci mohou hodnotit sami. Máme oznamovatele, jmenuje se Jonathan Ferris, který chce vyjevit velmi důležité informace, ale protože ještě nedostal ochranu oznamovatele, ocitá se v situaci, kdy určité poskytnutí informací by ho mohlo ohrozit tím, že by se dostal do žaláře. Čili tady bych rád posílil ochranu oznamovatelů, musíme posílit vůbec ochranu sdělovacích prostředků jako takových. A ještě jedna záležitost, o které se tady zmíním, je otázka týkající týkající se zaručování svobody novinářů a chránění je. Celá ta ochrana strategická v souvislosti s participací. My to zažíváme na Maltě, protože to oni neodsoudí novináře, ale půjdou do USA, řeknou, že to je propojení na základě internetu nebo že tam je nějaké propojení k Facebooku, k registrování stránky a zaútočí na ně e, velmi drahým způsobem na základě jurisdikce, jurisdikce, která vůbec nesouvisí s tím, proč ta informace byla zjevena a tak se dostane novinář do situace, kdy se bude snažit jak si distancovat se od těch informací, které poskytoval veřejnosti. Já si myslím, že musíme chránit novináři i před těmito transatlantickými útoky. Podívejme se na USA, která se snaží umlčet novináře poskytující informace v našich zemích. Jistě eh, souhlasím s bojem proti fake news, ale skutečně musíme stát za ochranou novinářů, kteří hájí eh, ty nejdůležitější základní evropské hodnoty. Děkuji mnohokrát, pan Lebchetum. Já děkuji také paní Hautala za to, že zpracovala toto stanovisko, které, myslím si, zdůrazňuje ty nejdůležitější body. Rád bych zdůraznil dva nevrát, nebu, nebudu se už vracet k ochraně informátorů, už jsme často o tom hovořili, je to důležité, ale už to proběhlo a navíc ve několik mnoha zemích, jako ve Francii, legislativa udělala velký pokrok v poslední době. Ale rád bych mluvil o dvou dalších tématech, které nás více znepokojují. První, o kterém mluvila paní Hautala, to je problém soustředování, koncentrace médií. To je zásadní problém v oblasti pluralismu médií. Já zde mám před sebou záp- výpis knihy, který se jmenuje Média v Nové říši, která vyšla před asi rokem, kde 8 miliardářů drží nebo vlastní téměř většinu francouzských audiovizuálních médií. A tak to mohou vyvíjet tlak, jaký chtějí na média, buď přímo, protože jsou jejich vlastníky, nebo prostřednictvím určitých hrozeb, že jim například sníží nebo omezí e, výdaje na reklamu. Máme zde svědectví novináře z Le Monde, který si vzpomíná, že napsal článek o, o přístavu v Abidžanu a dostal okamžitě jakožto sankci zablokovala se reklama pro jeho noviny ze strany tady těch miliardářů. Takže vidíte, že svoboda médií, včetně tak prestižního deníku, jako je Le Monde, prostě není vždy zajištěna. A toto si myslím, že je potřeba odsoudit, je potřeba se tím zabývat, to je velký problém. A druhý problém, který zdůrazňuje paní Hautala a je správné, že to udělala, je, že zdůrazňuje, že boj proti fake news, proti těm falešným zprávám, by neměl vytvořit určitý státní konformismus a, druho, a právo veta. Myslím si, že nejlepší způsob, jak bojovat proti těm falešným zprávám, je dementovat je, vysvětlovat racionálním způsobem, že se jedná o nesprávné, falešné zprávy. Já mám důvěru v přístup populace že pozná, kde je pravda. Protože jinak by se dosáhlo určitého státního konformismu, který by byl vlastně vnucen soukromými společnostmi, které Eh, jsou domovskými společnostmi pro internetové portály. A tak by se tam vlastně prováděla vlastní cenzura, určitý uh, úklid tedy a to by bylo horší než cokoliv jiného. Takže myslím si, že paní Hautala nám poskytuje velkou službu, že se eh, zmiňuje o těchto dvou tématech, které nám tolik leží na srdci v poslední době. Děkuji mnohokrát, to byl poslední příspěvek. Já bych rád jenom dodal, že já jsem se účastnil na několika konferencích, kde se hovořilo o těchto falešných zprávách, kde bezpečnostní odborníci také eh, přednášeli a hovořili o té možnosti, že fake news mohou být vysílány, no bylo reaction according to these experts. But... Prostě vysvětlování fake news není eh, nejlepší reakce. Potře- eh, přeje si komise něco dodat, není-li to tak, tak bych vás rád informoval, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 30. ledna takže prosím pěkně, vezměte to v potaz paní Hautala. Normálně jako zpravodajka snad budu moci učinit několik připomínek. Tato krátká výměna názoru byla ex- mimořádně zajímavá, mimořádně živoucí, eh, protože jsem cítila, že každý hovoří o něčem, co sám zažívá tím či jiným způsobem. Eh, Pane Rode, možná, že budete Eh, překvapen, ale mě říkali dvojí agentkou v mém reálném životě v tomto parlamentě. Mě tak nazvali někteří kolegové. Já jsem na, buď jsem ruskou špionkou nebo dvojí špionkou, jen si to rozhodněte sami. Ale děkuji vám za tu živou diskusi. Samozřejmě musí tady být rozdíl mezi tím, čemu bychom eh, říkali pomlouvačné Eh, akce proti obvinování. Já si myslím, že nesprávné obvinování a pan Zvěvka mě když tak opraví, mílím-li se, Obvinování se vždycky, s tím se vždycky nakládá samozřejmě v oblasti trestního zákona. Dojde-li k něčemu takovému, ale pomluvy. Já si myslím, že bychom se opravdu měli podívat na doporučení některých mezinárodních eh, watchdogů v rámci svobody sdělovacích prostředků, eh, proč eh, ta dekriminalizace pomluv je důležitá. Já si myslím, že už tady zazněl velmi dobrý, dobrý příklad, velmi dobré vysvětlení, proč je tak důležité lépe chránit oznamovatele na evropské úrovni. A bylo tady také dodáno, že by se to mělo samozřejmě aplikovat na všechny situace. Děkuji vám mnohokrát, těším se na vaše pozměňovací návrhy. Pan Sjevka, ano, odpovědnost je nesmírně důležitá. Když jste zahájil, když jste začal mluvit, řekl jste, že bychom se měli vrátit k původním novinářským zásadám. A, a myslím si, že bychom si měli připomenout také tu nezbytnost té autoregulace sdělovacích prostředků. Také bych ráda řekla, že v tomto měnícím se mediálním prostředí s internetem, elektronickými sdělovacími prostředky, které se šíří velmi rychle, když třeba, třeba čtu tištěné médium jako Guardian, eh, je mi líto, že nemohu poděkovat vydavateli za vynikající vydavatelskou práci. Eh, tam je vždycky taková připomínka v The Guardian, velice skromná připomínka. Chcete-li podporovat kvalitní novinařinu, můžete udělat má eh, lídar. Eh, čili otázka zdrojů je velmi důležitá. Potom se tady hovořilo o přístupu k informacím. Samozřejmě veřejný přístup, naše nařízení 1049 je naprosto klíčová pro novináře, stejně tak jako pro širší veřejnost. Velmi mě dojalo, co řekl pan Samity o strategických útocích na novináře. Já mám poměrně dobrou znalost o tom, jakým způsobem se to dá využít pro zabránění s určitým sdělením Ehm, filmy, knihy při ohrožování nebo vyhrožování drahými eh, soudními procesy, nejenom napříč jaksi přes Atlantik, ale také jinými způsoby. A co se týče fake news, to si opravdu zaslouží pozornost a já doufám, že Libe se tím bude zaobírat. Tady zazněly příklady Je tady také určité eh, nebezpečí v oblasti bezpečnosti občanů, eh, protože když se používají fake news za strategickým účelem, aby provokovali mezinárodní konflikty a například situace v Perském zálivu s Katarem mm, před nějakou dobou, může být výsledkem prostě používáním fake news na webové stránce katarského tisku. A stále více čelíme situacím, kdy například nějaký novinový materiál nebo audiovizuální materiál může být sfalšován velmi sofistikovaně na základě moderních technologických prostředků a nikdo nemůže kontrolovat, co vše. A to může vyprovokovat dokonce i válku. To je tedy všechno. Děkuji vám mnohokrát za eh, tuto obohacující výměnu názoru. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže tím jsme probrali tento bod a můžeme pokračovat těmi společnými body 17 a 18 týkající se pozměňovacích návrhů v souvislosti s nařízením zavádějící Evropský elektronický průkaz služeb a související eh, směrnice. Takže dávám slovo paní Gebhardt, která je zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já Nemám k tomu mnoho co dodat eh, navíc k tomu, co už jsem řekla, protože jsem minule předložila návrh, ty dva návrhy Evropské komise vrátit Evropské komisi s požadavkem, aby předložila konzistentnější text a e, takový text, který bude jasně, jasnější v tom, e, aby se viděla souvislost mezi nejrůznějšími nástroji, které v Evropské unii máme, například nástroje, které máme ve směrnici o službách nebo o službách vzájemnému uznávání e, profesních vzdělání, diplomů a proto jsem navrhla, abychom to vrátili komisi a proto jsem také eh, nepředložila žádné pozměňovací návrhy, protože to by to nebylo konzistentní s mým návrhem a teď tedy čekám na to, co k tomu řeknou kolegové, které, kteří přišli s pozměňovacími návrhy. Děkuji. Děkuji. Další je pan Raděv, prosím. Благодаря, господин председател. Уважа... Děkuji, pane předsedo. Vážené, váž... pan Buda se omlouvá za to, že zde dnes nemůže být a já tedy budu hovořit za něj, o co on vlastně napsal. Pan Buda by chtěl zdůraznit znovu význam tohoto nařízení a a proto by rád zlepšil ještě to, co navrhovala komise eh, svými pozměňovacími návrhy. Je přesvědčen, že, by to, že to bude efektivní a dobrý nástroj ke snižování administrativní eh, zátěže poskytovatelů služeb, kteří chtějí poskytovat své služby přeshraničně ten, v tom tento nový nástroj, který je předložen komisí, tak podle něho vlastně budou uh, mít jasnější informace poskytovatelé služeb, co mohou žádat a očekávat od národních orgánů jednotlivých států. Měli bychom se zaměřit na efektivní využívání této elektronické karty a vlastně tak, aby to nezasahovalo do směrnice o službách. Tento nový nástroj uh, navrhovaný komisí, ale nemá co dočinění se směrnicí o vysílaních pracovníků a zasahovat do eh, ustanovení ohledně poskytovatelů služeb, jako je v oblasti sociální ochrany, ochrany spotřebitelů, BOZP a životního prostředí. Proto pan Buda uvádí, že uvádí tady ten princip země původu. Takže pokud, pokud se týká elektronického původu, tak předkládám několik pozměňovacím návrhů k tomu, jak by tato myšlenka mohla být implementována a zdůrazňujeme dobrovolný obční využití tohoto nástroje. Co se týká nás, nástrojů, tak pan Buda je přesvědčen, že dopady na rozpočet Evropské unie budou relativně malé. A dále zdůrazňuje, že centralizované řízení elektronických karet musí být poskytováno komisí. Co se týká nákladů pro poskytovatele služeb, tak ty se výrazně sníží, když tato dokumentace bude požadována pouze jedno předložení. A domníváme se, že tyto návrhy, které předložíme, umožní poskytovatelům služeb využívající elektronické karty snižovat administrativní zátěž, snížit právní nejistotu, umožňovat vyplňovat formuláře v jednotlivých jazycích a tak dále. Místo toho poskytovatelé služeb mohou zlepšovat kvalitu svých služeb pro spotřebitele. Děkuji. Děkuji, pan Zlotovský. Děkuji, pane předsedo. Já bych v podstatě navázal na předchozího řečníka a jménem EKR bych se rád držel návrhu, který jsme předložili. Co se týká efektivnosti, tak to je relevatelní a relevantní a mě, jsou tam pozměňovací návrhy, které jsme předložili. Podle našeho názoru je dobré změnit ten způsob implementace zejména tedy ze strany společností, které poskytují služby v přeshraničním prostředí. Ten elektronický průkaz by neměl zvyšovat národní regulaci, ale měl by vlastně umožnit efektivní poskytování služeb společnosti. V pozměňovací návrh 13 říká, že to nezmění princip eh, delegovaných eh, pracovníků. To je vlastně velmi choulostivé. Bude to dobrovolný fakultativní nástroj ale měli bychom na něj nahlížet jako na takový. Pozměňovací návrhy předložené EKR se zaměřují na zlepšení například koordinované, koordinovaného způsobu zpracování informací, které eh, bude potřeba prověřovat a sladění určitých časových harmonogramů a prodloužení, protože některé jsou velmi krátké. Pozměňovací návrh 100, tam navrhujeme mechanismus, jak by vlastně elektronický průkaz mohl být muži, takže já na vás apeluji, abych, abyste je neodmítli jako celek. Děkuji. Já si myslím, že to můžeme relativně zestručnit. My jsme stejného názoru jako zpravodajka, že tento návrh v mnoha ohledech mm není dostatečně dobře vypracovaný. Podle našeho názoru to není tak jasné, zda služby a směrnice o službách eh, by se měla přepsat v určitých místech nebo toho zavedení tohoto principu. Za dveřmi paní Gebhardt také se svými zkušenostmi s prací na směrnici o službách toto dokáže nejlépe ohodnotit. My se domníváme, že návrh komise by měl být stažen a že bychom se měli ještě zásadně bavit o těch otázkách, jak vlastně ve skutečnosti můžeme zajistit svobodu poskytování služeb v rámci směrnice o službách, ale tento, na, tento eh, dokument není ta správná cesta, jak to vyřešit podle našeho názoru pan Lebreton. Já máme dojem od začátku, že tato věc byla špatně připravena a že ten návrh, který dnes předkládá komise, je při, přichází příliš brzy. Ta věc není zralá. Docela chápu argumenty paní Gebhardt, zejména tam, kde vysvětluje, vzhledem ke lhůtám, které jsou příliš krátké, aby se prokázaly ty profesní požadavky, které nejsou jasné, tak to by mohlo vést k, vytvá- vést k vytváření falešných identit, podvodů určitých a mohlo by to vytvořit více problémů, než vyřešit. Takže já bych byl spíše také pro návrh paní Gebhardt, abychom zamítli tento návrh, než abychom přemýšleli o nějakých jiných cestách jako a například, abychom spíše obnovili nebo zlepšili ty směrnice, které již existují. Děkuji. To byla poslední žádost o slovo a já bych se chtěla zeptat, jestli k tomu chce paní Gebhardt ještě něco doplnit. Já, budu, já budu jen velmi stručná. Děkuji za práci, která je to vlastně ti z kolegyní a kolegů, kteří předložili pozměňovací návrhy, ale když se dívám na ty návrhy, tak je tam mnoho pozměňovacích návrhů, kde, které vlastně chtějí vyškrtnout, zrušit celé odstavce toho textu komise a nebo omezují určitým způsobem stávající regulace, které máme, což přesně ukazuje na ten problém tohoto návrhu Evropské komise, že je nevyvážený, a v konečné fázi vlastně jež méně poslouží k volnému přístupu podniků na jednotný trh, protože ta složitost bude daleko větší právě pro podniky, právě pro ty malé a střední podniky a to všechno povede k tomu, že to bude ještě obtížnější na poskytovat nebo nabízet tyto služby. A já bych byla skutečně raději, kdyby Evropská komise to celé ještě přehodnotila, ještě pouvažovala, abychom spíše všechna ta nařízení a ta ustanovení, která už máme, aby se tak prosazovala, uplatňovala v těch členských státech, aby to dobře fungovalo. Máme jednotné kontaktní místo, máme evropský průkaz, profesní eh, systém, máme digitální portál, to právě, který se právě realizuje. Máme už celou řadu nejrůznějších nástrojů, Evropské unie a já se obávám, že kdybychom doplnili, do, přibdali dnes ještě něco, tak už ty podniky by nevěděly vůbec, kam se mají obrátit a a já si myslím, že by bylo daleko smysluplnější využít ty nástroje, které již existují a které nefungují dostatečně dobře, to tak prostě je. Tam je potřeba určité přepracování ale, a nevytvářet nějaký nový nástroj, který také nefunguje tak nefunguje tak, jak by měla, ještě by vytvořil pro jednotný trh více problémů, než by mu pomohl. Vidíme, že by se utvář, vytvářely nějaké nové, or, nějaké nové úřady, to by stálo také nějaké peníze členské státy a stěžovalo by to práci států spíše, než by to jejich práci zjednodušovalo. Takže mně nejde o to, abychom zabraňovali tomu, aby se ty služby poskytovaly, ale právě bychom je chtěli zjednodušit a nikoli zkomplikovat. Thank you. Does the commission wish to comment? Komise by to ráda komentovala. Chair, um, very briefly. Velice stručně, pane předsedo. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že návrh, že přípravy návrhu eh, byly dlouhé, intenzivní, hodně eh, ten proces eh, provázely konzultace, hovořili jsme o různých bariérách. Zase pozor, pokud tady vznikají nějaké překážky navíc, tak tady se jedná o do dobrovolný nástroj, nikdo do toho nemusí vstupovat. A týká se to prostě pouze rozsahu působnosti směrnice o službách. Není to něco, co by šlo dál. Není tam žádné otevírání země, principu země původu nějakými zadními dveřmi, to tam nevstupuje. Je to prostě sou, skromná, ale skutečná snaha zlepšit život podniků, především malých a středních. Děkuji. Dobře? Takže dovolte, abych vás informoval, že v Jury bychom to měli schvalovat 21. a 22. února na našem eh, únorovém dvoudenním jednání. Takže to je vše k tomuto tématu. A teď pokračujeme s bodem 20. Eh, Jedná se o zpětné Eh, informování výboru ohledně dodávek digitálního obsahu. Bylo by krásné, kdyby paní Gebhardt, která je jednou ze zpravodajek, s námi ještě mohla pobývat. A pokud tomu tak není, tak tady ještě stále v záloze máme pana Fosse. Pane Fosse, máte slovo. Ano, děkuji. Nejprve po hlasování ve, výboru, ve výborech v listopadu zaha, bylo zahájeno trojstřístrané jednání konalo se 5. a 12. prosince loňského roku, tedy dvě schůze trialogu. 5. 12. jsme se bavili o článku 6 a 6a, co se týká kritérií schody, komfo, předmětu, a potom také o článku 15, kde jsme si vyměnili názory o tom, kde by hrají roli změny digitálního obsahu. Ten druhý trialog 12. prosince byl zaměřen na články 9 a 10, odpovědnost prodejců a důkazní břemeno a článek 12 ohledně hierarchie právních důsledků. Potom jsou ještě dvě další třístraná jednání za bulharského předsednictví naplánovaná a to 30. ledna, to bude tedy třetí trialog a tam se budeme také ještě zabývat článkem 15, to znamená změnami digitálního obsahu a ještě článkem 13 a 16, na který bychom se chtěli podívat. Tam jde o uzavírání, dokončování těch smluv. Další troj strané jednání je naplánováno na 6. března to by měl, obecně jsme uděla, dosáhli dobrého pokroku, protože zejména eh, jsme dosáhli, hovořili o tom propojení mezi nařízení o ochraně údajů a smluvními vztahy. Tam vlastně jsme si museli vyměnit informace a názory na politické úrovni. Hovořili jsme tedy speciálně také zda vůbec chceme takto se stavět k údajům, co se týká také nabízených softwarů a úrovně harmonizace, která by měla eh, o délce záruky, o smlouvách, o zárukách, všechny tyto věci. Je zde ještě několik bodů, které bude potřeba vyřešit, ale obecně celkově si myslím, řekl, že už se nám podařilo dobře pokročit. Děkuji. Thank you very much. This is... Děkuji. To je velice závažný e, problém, závažné téma. Je politování hodné, že v tuto chvíli tady máme tak málo poslankyň a poslanců, eh, především teď mám na mysli spolu zpravodajku, ale co se dá dělat? Eh, ptám se, zdali někdo z eh, přítomných chce věc komentovat, chce tento návrh komentovat. Zdá se, že tomu tak není. V tom případě můžeme tento bod uzavřít a přistoupit k bodu 21. Jedná se o otázku e, aktů v přenesené pravomoci a dalších prováděcích opatření a slovo má pan Lebreton, který je zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Tentokrát se jedná o mezinárodní normu ohledně finančních eh, informací IRF 9 eh, a jde o to, abychom byli v souladu s touto normou podle článku 106 eh, naší smlouvy. To musíme verifikovat skrz příslušná příslušné akty, takže neviděl jsem tam nic, co by bylo e, v rozporu s našimi e, vlastními předpisy. Není, e, nevznikla žádná námitka, nevidím důvodů, proč tento text tedy rozporovat. Někdo má nějakou připomínku, není tomu tak, to znamená, že tento bod můžeme rovněž uzavřít. A co se týče bodu 22 ohledně pravidel subsidiarity, to bereme na vědomí. A konečný, konečná eh, informace, eh, jak již bylo řečeno, eh, naše další zasedání je naplánováno na 21. a 22. února. A všem vám tedy děkuji za účast, za pozornost a uvidíme se na zasedání.